oblasti na základě nikoli pětiletých, ale sedmi, sedmiletých plánovacích eh, období. Eh, dále chceme eh, zjednotit i sociálně právní, pracovně právní předpisy, včetně práva na stávku. Děkuji vám paní Sarakiany za předložení tohoto úvodu a nyní má slovo pan komisař Sim Kalas, místo předseda komise. Much,